Dámy a pánové, dostáváme se k hlasování. První hlasování se týká eh, naléhavého usnesení. Je to návrh usnesení šesti politických eh, frakcí, týká se to Rwandy. A já tedy předkládám to celé hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další návrh usnesení se týká Súdánu. Je to návrh usnesení sedmi politických skupin. Hlasujeme o původním textu odstavce 6, ale máme tady ústní pozměňovací návrh pana Svobody. Pane Svobodo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já navrhuji, abychom upravili odstavec 6 usnesení tak, aby na konci toho odstavce se přidalo slova and especially concerning a potom bychom tam přidali ta čtyři jména, která jsou v hlasovacím seznamu. Mám tři důvody pro tuto změnu.